Příslušné polské orgány mě předali výzvu k eh, zrušení šim, imunity Tadeuše Šimanského a to bylo předáno výboru Jury. Frakce EPP a EFD eh, mi předali žádosti o jmenování do výboru a tento seznam bude